Tak já e, zahajuji odpolední zasedání našeho výboru. Už jste e, stihli e, hlasovat a musím říct, že jsem poměrně rád, že teď máme balíček o obětí zločinů který je také vyvážen z genderové perspektivy. Nyní ovšem přejdeme k bodu číslo 14, který se týká sexualizace dívek. A nejprve dám slovo paní eh, Skřidlevské. Dziękuję, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Drogie koleżanki i, i drodzy koledzy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Sexualizace není nový jev. V žádném případě. Ale já mám dojem, že tento jev v poslední době narostl. A dotýká se stále mladších děvčat. A proto je nevyhnutelné, že to souvisí i s technologickým vývojem a s větším přístupem k médium. Nejenom k internetu. Médiím, nejenom k internetu. Při sexualizaci jde o vnucování, umělé vnucování, předčasné vnucování sexuality dívkám, které na to ještě nejsou připravené. Jak se to dělá? Dělá se to tím, že se nadměrně zaměřujeme na fyzikální, fyzickou před, nebo tělesnou přitažlivost. Ve skutečnosti mohou mladé dívky, nebo by měly mít mladé dívky možnost nosit, co se jim líbí a snažit se být atraktivní, aby je přijali jejich vrstevníci a ostatní lidé. Takže jde o sociální, společenský tlak. A tento společenský tlak v nich vyvolává dojem, že právě toto se očekává. Dá se mluvit o jakési umělé představě toho, jak dívka má vypadat. Má být štíhlá a podobně, aby přitahovala muže. Patří k tomu také celebrity, protože celebrity představují jakýsi sexuální symbol a neustále zdůrazňují skutečnost, že jsou atraktivní. A dále jsou tu časopisy, ve kterých jsou děvčata v eh, sexuálně sugestivních pózách, to je další věc. A všechny tyto věci jsou často nepochopitelné pro děvče, které to zatím není schopno strávit. A proto se to i zneužívá ve školách i v jiném prostředí. Stále rozšířenější je pornografie. A má to i další důsledky. Například poruchy přijímání potravy, bulimie, anorexie, nízké sebevědomí a stále častěji deprese. Sexualizace navíc ovlivňuje mladé dívky a má dlouhodobé důsledky, podle psychologů. V médiích se ze žen stávají objekty, jsou vydávány za něco podřadného v porovnání s muži a vádí se, že jediným účelem jejich existence je uspokojit muže. Vede to k diskriminaci vůči ženám, i na pracovišti. A proto je tolik důležité, abychom zaujali společný postoj proti sexualizaci, abychom ochránili mladé dívky a abychom omezili všechny tyto negativní jevy, jejichž obětí se stávají mladé ženy nebo mladé dívky. Já jsem ve své zprávě zaměřují na věkovou skupinu od 6 do 13 let. Starší děvčata už jsou v pubertě, i když samozřejmě jsou tu i rozdíly. Od 13 do 18 let, jak zdůrazní odborníci, by bylo těžké zavést nějaké jednotné standardy. Zřejmě dobře víte, že zpráva z vlastního podnětu může mít jen určitý počet stran a proto jsem se musela zaměřit na ty nejdůležitější věci. Nepopisovala jsem dopad sexualizace podrobně, zaměřila jsem se spíš na doporučení pro školy, pro instituce, pro EU a podobně. A především jsem se zaměřovala na to, jaké jsou teď v Evropské unii osvědčené postupy, třeba ve Spojeném království, ve Francii a v nedávné době také v Irsku. Tyto země už podnikly kroky proti sexualizaci a negativním dopadům sexualizace. Nezabývají se tím jenom vlády, ale i jednotlivá odvětví, například textilní odvětví, anebo reklama. Tato odvětví reagovala pozitivně a navrhuje samoregulaci. A to ukazuje, že i jednotlivá odvětví jsou si vědoma tohoto jevu. I když právě ona částečně k tomuto jevu přispívají. A to má vliv jak na chlapce, tak na dívky. Dále se chci věnovat úloze rodičů. Rodiči by měli mít víc možností. Měli by být schopní nějakým způsobem mít pod kontrolou přístup dětí k internetu. Měli by být schopní chránit mladá děvčata před zneužíváním ze strany vrstevníků i ze strany dospělých. A podobně něco takového platí pro počítačové hry. Panevropský systém klasifikace počítačových her, celoevropský systém počítačových her by se měl rozšířit i na eh, sexuální obsah. To by rodičům pomohlo chránit děti. O to možná nevíte, ale jedna z nejpopulárnějších počítačových her v roce 2008 zahrnovala situaci, kdy hráči museli mít sexuální styk s prostitutkou, a potom museli svou oběť zabít. A teprve, když se do toho vložili rodiče, byla hra stažena z trhu. Dnes už k dispozici na trhu není a mladá děvčata a chlapci si ji nemohou koupit. Moje zpráva také pojednává o tom, že rodiče nevědomky způsobují to, že z jejich dětí se stane jakýsi objekt. Například, když dítě vezmou na kosmetiku nebo do kosmetického salonu a podobně. A nebo také, když je pošlou třeba na mm, nějakou soutěž krásy. Ty se konají třeba ve Španělsku, ve Francii, Británii a ve Spojených státech. Tyto soutěže krásy mají kategorie pro různé věkové skupiny, dokonce od 0 do 3 let. Děvčata často pijí energetické nápoje, aby udělala lepší dojem, když jsou potom na scéně. A pokud jde o školu a učební plány, osnovy, škola by měla děvčata naučit, jak se vypořádat s médií a jak přistupovat k mediálnímu obsahu kritickým způsobem. Děti by se také měly učit, jak vést dobrý rodinný život – přičemž obsah musí být přizpůsobený jejich věku. Tyto citlivé otázky by měly pokud možno řešit jenom rodiče. Ale rodiče mají často příliš mnoho práce, mají toho prostě moc, takže buď nemají čas, anebo vůli něco takového dělat. Proto je naprosto zásadní, abychom měli ve škole odpovídající hodiny, odpovídající předměty, aby měli děti ještě další zdroje informací kromě internetu. Dokumentace k sexualizaci ukazuje, že hlavním zdrojem poznatků pro děti se stává internet. Takový obsah vyžaduje dobrý výklad a další vysvětlení. Jinak to má negativní dopad. Má to negativní dopad na chování a na vývoj mladých dětí. Děti by také měly projít jakýmsi školením, aby se s tím dokázali vypořádat. Členské státy by měly vstoupit do dialogu s poskytovateli internetových služeb, s organizacemi spotřebitelů, se sociálními organizacemi a organizacemi rodičů. Abychom si vymezili účinek sexualizace a abychom přišli na to, jak zabránit negativním důsledkům. Z osvědčených postupů vyplývá, že tato spolupráce je nejen proveditelná, ale může být dokonce účinná. Evropský parlament nedávno přijal směrnici o pornografii. Já jsem ve své zprávě prostě odkázala na příslušná místa, stránky na internetu, třeba Promea, ty se věnují poruchám přijímání potravy, jako je třeba bulimie nebo anorexie. Já jsem se na ty stránky dívala, zjistila jsem, že jsou velmi škodlivé a mohou mít negativní dopad na mladá děvčata. mohou vést k tomu, že poruchy přijímání potravy se rozšiřují. A takovéto stránky by měly podléhat přísnější kontrole. Tyto webové stránky mohou vybízet mladá děvčata, aby drželi dietu. Děvčata si často myslí, že je úplně jedno, jakou mají kvalifikaci a poznatky, myslí si, že záleží jenom na tom, jak vypadají a že právě to bude rozhodujícím faktorem i v jejich profesním vývoji. Ne kvalifikace, ale vzhled. Jenom vzhled. Do dialogu o obchodních standardech a standardech pro reklamní odvětví by se měly zapojit i rodiče. Bylo by to pro děti prospěšné. Propagace sexuálního obsahu. To je další věc, která by se měla znovu zvážit v době, kdy se hodně dětí dívá na televizi, neměly by tam být e, žádné reklamy se sexuálním obsahem. To též platí pro reklamu na ulicích. Mělo by se to změnit a tyto změny zcela jistě situaci vylepší. Na konci zprávy vyzývám komisi, aby se zavázala zadat studie a analýzy sexualizace na úrovni EU. Tyto údaje jsou v současné době roztříštěné. Polsko patří k zemím, kterým se nepodařilo zjistit, do jaké míry je tento jev rozšířený v naší zemi. Další dobrá věc by byla zpracovat a rozšiřovat osvědčené postupy, které by se mohly využívat celé Evropské unii. Členské státy by měly dostat finanční podporu, aby byly schopné tento negativní nějakým způsobem řešit. Vážení kolegové, já doufám, že mohu počítat s vaší podporou, s vaší spoluprací. Doufám, že předložíte hodně pozměňovacích návrhů, aby tato zpráva byla ještě lepší. A rozhodně doufám, že tento dokument nám umožní bojovat proti sexualizaci a jejím negativním účinkům. A to účinným způsobem. Já si myslím, že to jev, který jsme zaznamenali ve všech členských státech. Počítám s vaší spoluprací a těším se na připomínky. Tak so mycket Děkuji. Nyní tedy eh, předám slovo panu Tarabelovi, prosím. Merci, monsieur le président. Je tiens tout d'abord à féliciter madame Kridlevska, la rapporteure. Eh, především bych chtěl poděkovat Promiňte, nemám tlumočení do polštiny, říká paní poslankyně. Nefunguje to? A funguje to už? Tak já jsem tedy říkal, že zopakuji to, když teď už máte tlumočení eh, také do polštiny, ano, je to tak. Chtěl jsem tedy říci, paní zpravodajko, že vaše zpráva je vynikající, je kompletní. Chci vám za to velice poděkovat. Je pravda, že sexualizace dětí eh, malý, i malinkých holčiček je opravdu veliká a je třeba ji nějak eh, omezit. Eh, víme, že není možné vrátit se zpět a že budou nebo jsou ještě další jevy, které dále akcentují a zesilují tuto sexualizaci. Děti jsou konfrontováni se sexuálními obrazy v televizi, v různých programech a také na internetu není-li kontrolován. Jsou tam rozhodně obrázky, které vůbec nejsou eh, adekvátní pro děti. To platí i pro různé eh, časopisy. Také výrobci oděvů Eh, se předhánějí v tom, že nabízejí oděvy koncipované pro eh, dospělé ženy, které jsou zmenšeninou těchto oděvů a jsou učeny pro malý, malé děti. Takže bylo by dobré omezit nějakým způsobem přístup dětí eh, k takovým obrázkům, protože zbytečně předčasně opouštějí dětský věk. Měli bychom přemýšlet co nejvíce nad nástroje, jakými chránit naše děti. Chtěl bych se vyjádřit k vašemu odstavci 15, kde zcela oprávněně říkáte, že by bylo dobré vytvořit spolupráci eh, s výrobci hraček, oděvů a podobně a vypracovat jakýsi kodex eh, osvědčených postupů, dobrého chování. Eh, mohli bychom se inspirovat tím, co udělal kosmetický průmysl, kdy vypracoval takový kodex um, deontologický. Ehm, můžeme samozřejmě vydat předpis, ale uděláme-li to eh, ve spolupráci s příslušnými výrobci, pak to bude ještě lepší. Můžeme se tedy inspirovat i pro výrobce oděvů něčím podobným, jako je eh, s výrobci kosmetiky. Že je prostě třeba zabránit tému systematickému Eh, používání, jako třeba Karl Lagerfeld, eh, to je tvůrce, kterého nemám rád, vůbec nemám rád, protože on tvrdí, že ideální velikost oděvu pro ženu je 34. Stačí se mm, na něj podívat, má košli upnutou až ke krku, jen proto, že vlastně zbytek těla je je ehm, ne, <laughs> nepoužitelný, ale eh, ji všichni nejsou podobní. Eh, někteří, třeba Valentino je mnohem lepší, prostě nemusí být tvůrci oděvů takový. Eh, prostě tvrdit, že nejmenší existující velikost je tou ideální velikostí pro ženy, to je opravdu strašlivé. A právě to vede k tomu, co, o čem jste hovorila, anorexie, kulpabilizace a podobně. V odstavci 3 tam hovoříte o soutěžích krásy pro děti. <clears throat> Ty je třeba opravdu velmi jasně regulovat a je třeba zapojit rodiče. Eh, nemůžeme kulpabilizovat dítě, které eh, je na prvním místě v nějaké soutěži krásy a mm, odsoudit to dítě. Musíme eh, tady to regulovat vůči rodičům. Eh, já nevím, jestli bychom měli zakázat takové soutěže krásy. Já nejsem stoupenec zákazu, ale eh, mělo by to být rozhodně nějak regulováno. Něco podobně jako třeba soutěže eh, zpěváků, aby nedocházelo ke kulpabilizaci těch, co se umístí poslední. Takže to si myslím, že je takový jeden z projevů hloupého chování rodičů, především matek. Já bych nechtěl tedy zase mm, kritizovat ženy, ale představte si, že dokonce dítě, které obsadí druhé nebo třetí místo v takové soutěži, je často potrestáno eh, hloupou matkou jenom proto, že, že, se, že není první. Takže jistě u dětí můžeme podporovat soutěživost a snahu prosadit se, ale tady už se překročily určité hranice a tím eh, nicméně eh, nechci nějak eh, naznačovat, že snad není mm, zpráva výborná. Naopak je vynikající. Dvě, tři malé věci bych tam ještě navrhl a dodal a rozhodně k tomuto velmi znepokojivému jevu se musíme přihlásit. Já doufám, že Karl Lagerfeld mě obviní z očerňování. To mě velmi potěší. Děkuji. Slovo má paní Klevety. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je to opravdu velice důležitá zpráva. Je to obsáhlá zpráva. Spravodajka chtěla pokrýt co nejvíce oblastí. A myslím, že to je opravdu velice zajímavé. Já sama bych eh, zdůraznila některé aspekty. Nejvážnější je, že sexualizace dívek eh, je dokonce požadována, je přáním těch dívek a je to proto, že celá společnost ty dívky k tomu tlačí. K tomu, k takové eh, moder, takzvaně moderní typologii eh, ve stylu cool, jak říkají reklamy. A když se podíváte, eh, nebo když zaslechnete eh, konverzace holčiček a chlapeček v tom nízkém věku, o kterém hovoří zpravodajka, tak konstatujete, že eh, to být sexy je touhou těch dětí, a to i u těch nejmladších. Být, tam, tam je přece slovo sexy úplně Eh, nevhodné a přitom sexy to je eh, sen všech těchto dětí. Vzpomínám si, pokud jde o hračky, odstavec 15. Četla jsem někde, že jeden vysoký představitel firmy, která vybírá panen, vyrábí panenky Barbie, říkal, no my vyrábíme Barbie a vyrábíme i Barbie prostitutky, protože jsou různé typologie. Co můžeme dělat, když společnost takové panenky žádá? Je to prostě začarovaný kruh. E, společnost to chce, chce takové panenky, a oni je proto vyrábí. A lidé je kupují, protože ty panenky jsou dostupné. E, jsou i levné. A naše dcery jsou, e, pardon, naše firmy jsou e, prostě subjekty, které usilují o zisk. A já bych řekla, že tak prostě taková ta situace je, i když je to přehnané. A na závěr bych ještě chtěla říct něco k pornografii. Hovořilo se o pornografii eh, v EU a vůbec eh, na světě. Pornografie dětí, to znamená použití dětí v pornografii EU, eh, je strašné, je, je zakázané, ale pornografie eh, dospělých je považováno za zákonnou činnost. A já si kladu otázku, zda to je dobré pro nás, pro všechny. Když si uděláte takový experiment, podíváte se na Google, vyhledáte nějaký pornografický film, tak eh, máte 5 milionů odkazů. A to je dostupné i pro všechny děti. Čili není tady žádné omezení, není žádná možnost zablokovat přístup pro děti. Mohou se klidně dívat na pornografické filmy. A to nemluvím o e, situaci, kdy ty děti sami jsou používány v těch filmech, což samozřejmě je trestné a je to trestné všude na světě. Pornografie je ale používána jinak za volnou činnost a může být provozována a to má také přece dopad na děti. A e, mám několik e, pozměňovacích návrhů, které bych ráda e, předložila zpravodajce a jsem plně jich chci podpořit. Děkuji, dávám slovo paní Bastus, prosím. Děkuji, pane předsedo. A e, nejprve také děkuji kolegyni zpravodajce za vynikající zprávu. Je to iniciativa, ze které opravdu přebíhá mráz po zádech. Sexualizace dívek je e, velice aktuální e, téma, a je to téma, se kterými společnost chce bojovat v rámci boje proti stereotypu, ale na druhou stranu zároveň tento stereotyp vytváří a podporuje a to u velice malých dětí, tedy ve věkové kategorii 6 až 13, jak jsme viděli. Tato zpráva je velice dobře strukturovaná, má dobrý formát, definuje téma, definice sexualizace je vynikající vyjadřujete se velmi jasně totéž se týká i vašich doporučení. K těm doporučením tak stejně jako televize, eh, internet a rozšiřování povědomí eh, u výrobců videoher a tak dále, tak eh, podle mě by více odpovědnosti měly nést rodiny, jak se také zmínila kolegyně. Samozřejmě informační kampaně ohledně tohoto znepokojivého jevu by také měly zapojovat školy a učitelské sbory. Měli bychom tedy přibrat školské systémy v členských státech eh, do boje proti sexualizaci mladých lidí. To bych eh, tedy ráda zahrnula, tento nápad. Padlo tu mnoho dobrých doporučení, ale je také třeba e, doporučovat specifické kampaně informační zaměřené na učitele, kteří si možná ještě dosud nebyli vědomi tohoto e, narůstajícího jevu. Děkuji. Nyní dávám slovo sám sobě, jakožto stínový zpravodaj e, toho, této zprávy. Já si myslím, že je to velice neuvěřitelně důležité téma a e, je psána ve stejném duchu jako to, o čem jsme e, mluvili už dnes dříve, boj proti stereotypům v Evropské unii, tak s tím sexualizace dívek jde e, ruku v ruce, to jsou překrývající se oblasti a myslím si, že je tedy dobré mít definici sexualizace Eh, zmiňujete se tu o mnoha různých věcech, což je velmi dobře. Co mě tam ale chybí? Vy jste to zmínila, když jste o tom mluvila, ale ve zprávě to za stolik není. Je to něco, co je velice důležité, jako jsou eh, hry a eh, televize, tak samozřejmě úloha rodiče je taková, že může zabránit dítěti sledovat tyto, tyto fenomény, a zvláště v té kategorii 6 až 13 let. Samozřejmě eh, zvláště dívky jsou zaplaveny doslova těmi, těmito modely a já si myslím tedy, že to je velice eh, závažná oblast. Eh, měli by tedy samozřejmě rodiče přijmout více odpovědnosti za, za tyto problémy. Nicméně s mnoha částmi této zprávy souhlasím. V návrhu 4 stojí že eh, rodiče a učitele nejsou uvědomováni, informováni o nebezpečí eh, počítačových her, videoklipů a tak dále. Ale eh, není to jen tak, že je to role médií. Já bych to možná neměl v tomto sále říkat, ale média jsou velice sexualizovaná a počítačové hry také. Jde ale samozřejmě o to, jak jsou hry používané a jaká je jejich kvalita. Existují velice špatné hry, velice špatné reklamy, stejně jako existuje velice špatná hudba. Ta, takže ty hry jsou pouze jakýmsi zrcadlem společnosti, ve které žijeme. Potom e, ty webové stránky, o kterých jste mluvila, to je také velice důležité. Samozřejmě existuje spousta strašlivých e, stránek a já si sám za sebe myslím, kdyby že by bylo dobré najít způsob, jak je zablokovat. Není to samozřejmě tak jednoduché, to moc dobře víte, ale blokovat webové stránky je tak, tak samozřejmě také může dojít k zablokování webových stránek, které proti tomu bojují omylem které například mají kampaň proti prostituci. A tato stránka by potom taky mohla být blokovaná, protože bude nalezena na základě stejných klíčových slov, takže je potřeba najít nějakou techniku, která rozliší stránky od těch antistránek a blokovat ty správné. Já tedy podám nějaký pozměňovací návrh, který se tímto bude zabývat tímto blokováním e, internetu a mazáním těch stránek, které mazat chceme. A pokud jde o návrh 7, tak si myslím, že byste mohla možná vysvětlit nedorozumění, sexuální výchova by měla vést k přípravě na rodinný život. Ale e, rodinný život je přece velice subjektivní hodnota. My si samozřejmě představujeme pod rodinným životem e, každý něco jiného. Rodinný život může znamenat cokoliv. Možná by bylo dobré vysvětlit, co tu tady myslíte, zvláště v souvislosti se sexuální výchovou. Ta nesouvisí příliš s přípravou na rodinný život. tady eh, už skončím a podám ještě pozměňovací návrhy a jsem si jistý, že společně budeme moci pracovat na co nejlepší zprávě. Nyní dám slovo zástupci komise. Paní Čut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jmenuji Margaret Čut a pracuji v útvaru pro základní práva a pro práva dětí na generálním ředitelství pro spravedlnost. Komise vítá tuto zprávu. Jsme si velice dobře této otázky vědomi, jsme si vědomi té sexualizace a také toho, že to rozšiřující se jev. Před pár týdny se v parlamentu hodně mluvilo o materiálu o sexualizaci o tom, že se předtím nedá uniknout, že to vidíme v reklamě, v kultuře. Sexualizace se jaksi normalizuje. A některá z těch čísel, která zazněla na tom slyšení, také stojí za zohlednění například testování toho, jakou hudbu si přehrávají děti, ukázalo se, že v 70% písniček je ve slovech nějaká sexualita. Máme údaj od telekomunikačního odvětví, celosvětového telekomunikačního odvětví. 1,7 miliardy každý rok pochází z pornomateriálu přenášeného přes mobilní telefony, takže to samozřejmě musíme řešit. My v komisi budeme pracovat s našimi kolegy na generálním ředitelství Connect a s těmi, kdo se zabývají programem Bezpečný internet a podobně. A chceme zdůraznit, že program Bezpečný internet se netýká jenom kontroly a blokování. Jde také o výchovu, o vzdělávání, o osvětu. V každém případě není možné mít kontrolu úplně všechno, blokovat úplně všechno. I když by rodiče mohli mít všechno pod dohledem, mají třeba počítač v kuchyni a můžou se dítěti podívat přes rameno. Dnes, když máme Wi-Fi, mohou jít děti do Starbucksu a nadstáhnout si, co chtějí. Takže my dáváme přednost tomu, že se co nejvíc zaměřujeme na osvětu a už teď se zabýváme tím, jak v programu DAFNE, v příštím roce DAFNE je program, jak všichni víte, zaměřený na prevenci násilí vůči dětem a mladým lidem a ženám. Chtěli bychom tam zahrnout něco o sexualizaci, nějaké konkrétní praktické projekty, které by se zaměřily na institucionální změny a změny chování. Takže už v programu DAFNE snad něco takového budeme mít. Také budeme spolupracovat s kolegy z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu s těmi se budeme věnovat aspektům vzdělávání a osvěty. Takže tuto zprávu opravdu vítáme a myslíme si, že je důležité, abychom s tím něco udělali. Tak jsme Děkuji. Nyní předám závěrečné slovo paní Skřidlevské. Eh, promiňte, omlouvám se, paní Kosta. Scusi, prezidenti, purtroppo sono arrivato un momento in ritardo. Já se omlouvám, pane předsedo. Já jsem přišla trošku pozdě, omlouvám se paní zpravodajce, ale chci poukázat na jednu věc. Toto je velmi zajímavá zpráva. Je dobře postavená a samozřejmě toto téma je opravdu fascinující. Mám k tomu několik připomínek, pane předsedo, ráda bych navázala na to, co právě uváděla komise. Já jsem ve výboru pro kulturu s pravodajkou pro otázky ochrany dětí v digitálním světě. A to má vazbu na toto téma, má se to projednávat v září. A mě ty vazby opravdu zajímají. Zaměřujeme se na děti ve výboru pro ženy. Jsou to v konec konců průřezové otázky. A já si myslím, že tento blok témat si zaslouží celostnější přístup. To byla jenom taková připomínka. Nicméně chci také připomenout další věc. Je tady taková šedá oblast. Oblast mezi tím, co je zákonné a co už, nezá, co už zákonné není. A ta šedá oblast je hodně veliká. Na to se také musíme podívat. Možná, že členské státy a komise by mohly podpořit uzavírání dohod s operátory mobilních sítí a podobně. Abychom zajistili, že budou dodržovat právní ustanovení. Dobře? A není zpravodajka. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Na úvod bych se ráda vyjádřila k tomu, co říkala paní Kosta. Já jsem jen náhradnice ve výboru pro vzdělávání a kulturu, ale velice ráda budu s vámi na této věci spolupracovat. A těším se na spolupráci vítám váš příspěvek. Myslím si, že k tomuto citlivému tématu přistupujeme podobně. Zatím jsme se tomu vůbec nevěnovali. Je to vůbec první zpráva o sexualizaci mladých dívek. Pokud je o příspěvek pana Tarabely, především vám chci poděkovat za laskavá slova a za chválu mé zprávy. Já myslím, že se na vás mohu spolehnout a myslím, že budeme dobře spolupracovat se stínovými zpravodaji. Ve vašich připomínkách se věnujete také otázce soutěží krásy. Ano, jistě. Zakázat takové soutěže by bylo těžké z celé řady důvodů. Je to velké odvětví, které má obrovské příjmy pro řadu zúčastněných. To je jeden důvod. Ale na druhé straně mohou mít zisk z takových podniků i rodiče. A často k tomu přistupují jako k možnosti, jak naplnit své sny. Oni úspěšní nejsou a chtějí, aby byly úspěšné jejich děti. Ale ve Francii teď probíhá takový program, který se jmenuje Minimis France. A pokud vím, ten se má rušit. Nejsem si jistá, jestli k tomu opravdu dojde, ale ukazuje to, že ve Francii je řada iniciativ, jejichž cílem je boj proti účinkům sexualizace. A já doufám, že stejně budou postupovat i další členské státy. A potom ještě taková spontánní poznámka. Samozřejmě ty soutěže nemůžeme zakázat, ale možná, že bychom měli zajistit určité předpoklady. Souhlas rodiče, to je jedna věc a to je samozřejmost, ale možná také souhlas psychologa. To by možná byl jeden ze způsobů, jak to udělat. Možná nestačí, aby s tím souhlasili rodiče, možná, že by to měl schválit i kvalifikovaný psycholog. A ten by zjistil, jestli se dítě takové soutěže může zúčastnit, jestli už je dostatečně vyzrálé, aby se mohlo postavit takové výzvě. Ne všechny tříleté nebo čtyřleté děti jsou stejně vyzrálé. Možná, že by to stálo za úvahu. Pokud jde o textilní odvětví a počítačové hry, a tady se vracím k tomu, co říkal pan předseda, pokud jde o tato odvětví, toto je bohužel zpráva z vlastního podnětu a proto má určitá omezení. Původně ta moje zpráva byla mnohem delší, ale dostala jsem přes prsty od našeho sekretariátu a musela jsem to trošku zahustit. A v bodě 16, a tady se vracím k tomu, co říkal pan předseda, Není to tak úplné a tak komplexní, jak bych si přála. Ale samozřejmě já nemohu měnit pravidla. Jedním ze způsobů, jak mít pod kontrolou přístup, jsou rodičovské filtry. Ale děti teď stále víc používají mobilní telefony a smartfony. Začínají hazovat počítače a laptopy. A to se naší kontrole prostě vymyká. Rodiče si mohou myslet, že filtr pro rodičovskou kontrolu na stolním počítači bude stačit, ale Znamená to, že zapomínáte, že stále více dětí a dospívajících používá eh, inteligentní telefony, na kterých také mohou přistupovat k internetu. Šestnáctka to je negativní jev, který je stále více rozšířený. Chtěla jsem to zmínit, ale nebyl na to prostor. A pak je tady ještě ten sexing. Tam jde o to, že posíláte obnažené fotografie, pornografické, pornografické fotografie svým vrstevníkům přes internet. A zpráva ukazuje, že účinek sexualizace je opravdu problém. Když já jsem byla malá, byla to jiná situace. A moji rodiče věděli, že mi nic takového nehrozí. Dnes dětem takovéto věci související se sexualizací hrozí. A mě přimělo k přípravě této zprávy, co jsem sama zažila. Mluvila jsem se spoustou matek, které mi říkali, že si připadají bezmocné a že očekávají nějakou pomoc i od zákonodárců. Je třeba změnit pravidla. Je třeba změnit ustanovení. Protože rodiče potřebují naši podporu. Dobré by mohlo být, kdybychom zřídili nějakou platformu pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi rodiči. Dokážeme si dosti dobře představit situaci, kdy si rodič všimne nějaké videohře, která je k dispozici pro děti, ale neměla by být. A v takové situaci mohou rodiče dát vědět ostatní. Abych to shrnula, pane předsedo, ráda bych ještě odkázala na to, co jste říkal vy ve vztahu k článku 7 a definici rodiny. Já to vidím tak, že to je právě ta hlavní věc. Možná nejde tolik o nějaký kurz, který by někoho připravil na rodinný život a o sexuální výchovu. Spíš jde o to, jak definujete rodinu. Já tady zastupuji Polsko a naše ústava jednoznačně stanoví, co je to rodina. Z toho jsem vycházela, když jsem na této zprávě pracovala. Současně chápu, že ostatní mají možná jiný názor než já. A já tyto rozdíly respektuji. Můžeme tuto otázku vidět různě. Takže beru na vědomí vaši připomínku, ale pochopte prosím, že já vycházím z definice rodiny, která je zakotvená v Polské ústavě. To je z mé strany vše. Doufám, že předložíte spoustu pozměňovacích návrhů, kterými tento text vylepšíme. Protože to je konec konců naším cílem, zpracovat dobrý dokument a odpovídajícím způsobem ukázat, nakolik komplexní je tento jev sexualizace. Já doufám, že instituce budou spolupracovat se školami a s rodiči a děti budou pak méně vystaveny hrozbě negativních důsledků sexualizace. Děkuji. Oh. Děkuji. Když jste eh, mluvili o tom eh, problému s, se sextingem a tak dále, tak já můžu slíbit, že vznikne další zpráva. Jsme si velice bolestně vědomi toho, že texty jsou příliš krátké, ale že toho máme mnohem více na srdci, než evropská byrokracie dovolí. Chtěl bych teď říct časový harmonogram Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 17. července 12.00. Výbor bude hlasovat 19. září a v říjnu se to dostane na plenární zasedání. Tím můžeme tento bod uzavřít. Přesuneme se k bodu 15, eh, zřízení programu eh, Práva a občanství Unie 2014 až 2020 a dám i hned slovo paní eh, Bastos. Děkuji, pan, pane předsedo. Jak je uvedeno, budeme se tady zabývat dalším víceletým finančním rámcem a jde nám o finanční dotace stanovené pro program DAFNE. Následující víceletý finanční rámec bude stanovený se jednoduššími aspekty financování. E, nástroje financování v EU budou v menším počtu a Evropská komise na období 2014 až 2020 navrhne vytvořit nový program, a sice program práva a občanství, který nahradí tři programy, tedy program Základní práva a občanství, program DAFNE, který známe, a e, boj proti e, e, diskriminacím nerovnosti z dalšího programu, programu pro zaměstnanost. Já bych ráda navrhla na, na něco, co se týká pravomocí komise. Tento Eh, návrh se zabývá řadou aspektů. Výbor LIBE, Employment eh, se také podílejí na těchto úvahách a my jsme eh, otevření různým otázkám. Ještě některé další výbory odpovídají, vlastně tři výbory odpovídají za obsah této zprávy a definují jak výhradní, tak sdílené pravomoci samozřejmě jsme za jednu. Což znamená, že tady v našem výboru můžeme navrhovat pozměňovací návrhy, eh, jak pro úvodní ustanovení, tak i pro vlastní články. A nikoli to, co nespadá do naší eh, pravomoci. Co je tedy to hlavní tady? Hlavní je vyhnout se tomu, aby eh, cíle eh, byly tak obecné, že nakonec otázka rovnosti pohlaví a tedy rovnosti mezi eh, ženami a muži nebyly dostatečně zohledněny. Tomu chceme zabránit. Nechceme, aby se snížila Eh, zviditelnění programu DAFNE. Není, nechceme, aby se eh, toto rozředilo v jakémsi novém rámci. Nechceme, aby se ztratila ta kvalita. To je naše hlavní starost. A na tomto základě jsem připravila stanovisko, které vám chci předložit. A v tomto duchu také jsou některé pozměvací návrhy. Za prvé je tady dimenze rovnosti, ta je přímo v titulu. E, počítalo se původně, že název celého programu e, se bude hovořit e, o právech a občanství. A já navrhuji, aby v názvu bylo práva, rovnost a občanství. Pro program tedy práva, rovnost a občanství aby se tímto zdůraznil princip nediskriminace mezi ženami a muži. Dále je tady zásadní charakter současného nařízení cíle eh, programu DAFNE je třeba udržet, to znamená boj mhm. proti násilí páchaném na ženách, tak, jak to žádáme v pozněvacím návrhu 4, 15, 16 a 18. A dále bych toho chtěla využít, abych vám řekla, že jsem velmi ráda a děkuji za to Evropské komisi. Jsem velmi ráda, že komise začlení do budoucna také kapitolu týkající se otázky, která nás velmi trápí a o které jsme právě hovořili, což je sexualizace mladých. Je velmi důležité, aby tato otázka byla také zpracována v budoucím programu eh, práva, rovnost a občanství. Je důležité, aby tato otázka nás dále motivovala Eh, ještě k další důležité věci, což je financování. Nebylo by dobré, aby financování klesalo, jinými slovy, aby bylo ještě nižší, než eh, jaké prostředky byly určeny doposud pro program DAFNE. Vzhledem k tomu, že zatím ještě nejsou přesná čísla, zatím ještě nevíme, jaká celková suma bude na tomuto programu přidělena, chtěli bychom, aby komise nezapomínala, což říkáme jasně ve stanovisku, aby nezapomínala, že je třeba nesnížit příslušné finanční prostředky. Je třeba je udržet na stejné úrovni. Případně dokonce zvýšit. V návrhu 8 a 17 žádáme, aby bylo věnováno náležité financování a to při nejmenším ve stejné výši jako doposud. Doufáme, že naopak ještě se zvýší finanční prostředky. Na schůzce, kterou jsme měli se stínovými zpravodaji, je tato otázka jednou z projednaných otázek a napříč různými eh, frakcemi říkáme všichni, že nesmí se tato suma snížit. Eh, návrh 9. Vyškrtáváme včetně rovnosti mezi ženami a muži a necháváme tam ten boj eh, eh, proti násilí na dětech, ženách a risk, riskantních skupinách, rizikových skupinách. Pak je tady ještě jeden pozměňovací návrh, který ještě před očima nemáte, ale já ho chci také začlenit. A sice návrh, kde bude zdůrazněno, že je tady jev násilí proti starším osobám. Dále úloha nevládních organizací, také důležitá otázka. Hovoříme o tom v návrhu 12 a 16. A ještě navíc 17 a 13 zdůrazňují schromažďování údajů o různých formách násilí. A když dovolíte, pane předsedo, já skončím tím, že si ještě zmíním časový harmonogram, eh, pozměvací návrhy. Tady máme 17. července ve 12 hodin. Pozměňovací návrhy budou projednány 3. září a hlasování ve výboru 20. září. Tak já s velkým zájmem čekám na uh, různé příspěvky. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Kosta, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji i paní zpravodajce za eh, přínosné informace. Měli jsme možnost vyměnit si názory na předchozí schůzi a já bych chtěla podtrhnout to, jakou důležitost kladete na eh, vložení slova rovnost do titulu. K tomu se plně připojuji a jen mě trochu zaráží eh, ty eh, vznikající programy, které komise plánuje. Možná, že tady se snažíme pokrýt celou řadu různých aspektů a možná se stává, že pro stromy nevidíme les, pokud jde o naše cíle. Myslím si, že doporučení, které parlament vydává v, v, od, v pozměňovacím návrhu 4 paní Bastos je správné. Přidržme se boje proti násilí nejen na ženách, ale také na dětech a teenagerech, jak to dělá Dafne. Tento cíl určitě stojí za to podporovat. Osobně nevím, jestli to bude průchodné, ale ponechejme Dafne jakožto pod kapitolu. Jsme si dobře vědomi, toho, že investiční společnosti využívají prostředků z víceletého finančního rámce a pokud se touto cestou pustíme, tak se dostaneme na tenký let. Já jsem se setkala se zástupci nevládních organizací a nebylo jich tolik, které by souhlasili s vymazáním určité zmínky. Já bych se tady přidržela toho, co navrhuje paní Bastos a další kolegové. A navážeme na tento argument. Samozřejmě bychom měli neustále propagovat ženské otázky, ale toto je problém i dětí a teenagerů. Bylo by možná užitečné také vypíchnout další způsoby diskriminace a násilí v oblastech, kde postihují ženy. Například stereotypní eh, reklamy, škatulkování žen v reklamním odvětví. Měli bychom podporovat projekty a asociace, které se snaží pomáhat ženám, které se staly obětí obchodu s lidmi, stejně taky dětem, které se staly oběťmi nebo, nebo také oběťmi násilí a tato podpora eh, by mohla být poskytnuta na základě výměny osvědčených praxí v oblasti prevence násilí. A stejně tak poradenství poskytované obětem musíme zjišťovat, jak členské státy jednají v tomto ohledu. A to nejen pokud jde o oběti, ale i jinde. Jak už jsem říkala, gratuluji paní Bastos, protože toto je vynikající zpráva. Děkuji. Nyní dávám opět slovo sám sobě, protože jsem e, stínovým zpravodajem. Přesně tak, jak říkala paní Bastos i paní Kosta, tak máme tu velice dobrou síť. Já jsem velice rád, že jsou tu ty návrhy obsaženy, velice silně podporují eh, genderovou otázku. Zejména mám velkou radost z pozměňovacích návrhů 9, 10, 11 a 12. Ty jsou velice dobré. Můžeme tu hovořit o tom, jestli jsou určité možnosti, jak změnit nebo zlepšit situaci. Náš návrh, který pošleme dál, ten je samozřejmě nutný a ten musí vycházet z potřeb, které vidíme. A na té nejnižší úrovni to samozřejmě může být, musí být financování potom si myslím, že já, já sám si myslím, že bychom tedy měli dosáhnout navýšení financí, protože bychom neměli eh, uvažovat z, ur, ze, z určitého striktně vymezeného úhlu pohledu na financování, ale spíše z pohledu společenské ekonomiky a cenit, vyčíslovat náklady z pohledu společnosti. A to jsou velice vysoké náklady, to je spousta peněz. A my se musíme ptát, jaká je tedy potřeba a právě z těchto, z těchto úhlů pohledu bych měl náš výbor uvaž, uvažovat. Měl bych hledat, jaké jsou potřeby. Je potřeba bojovat proti eh, násilí na ženám na ženách. Potom samozřejmě někdo jiný dále na cestě si udělá další úsudek, to už je něco jiného, e, to už patří do kompetence něco jiného, nicméně my bychom měli zastávat tuto perspektivu. A potom další věc, která mi připadá důležitá, o které mluvila paní Kosta, já bych e, velice rád zachoval Dafne. Velice e, rád bych měl pro Dafne dostatek finančních prostředků ale alespoň bych nějak zachoval tu obchodní značku, eh, DAF, kterou se DAFNE stalo, protože ta je viditelná, aby se vědělo, že tohle je pokračování Dafne, i když, se, i když to bude něco jiného obsahově, protože je velice důležité, abychom měli ten titul, ten symbol, potom můžeme eh, hledat různé návrhy, řešení a tak dále, pokud jde o obsah, abychom s ním byli všichni spokojeni. To je tedy to, co jsem chtěl říct. Děkuji mnohokrát. A nyní, myslím, že dáme slovo paní eh, zástupkyni z komise. Děkuji. Nejprve chceme přivítat toto stanovisko a e, gratulovat, e, pogratulovat za jeho velice dobrou přípravu. Jak už říkala paní zpravodajka, tak e, jsou to problémy, je tu problém ten, že jde o následek tří různých programů, DAFNE, základní práva a občanství a progres. A proč my navrhujeme tento program? ten nový. My chceme zajistit stejnou úroveň financí na za větší rovnost mužů a žen. A výsledkem je náš návrh, který byl vypracován ve světle eh, toho zjednodušení, které se táhne celým návrhem víceletého finančního rámce. A my vítáme tyto změny a pozměňovací návrhy, které byly v tomto stanovisku předloženy. A e, díváme se na to pozitivně, protože vidíme, že jsou to detailnější verze cílů, které komise tak jako tak má a které zpráva pokrývá. Pokud jde o rozpočet, tak jednu poznámku. E, přidělení finančních prostředků programu není e, rozhodnutí samotného programu, ale spadá do vyjednávání o celém balíčku víceletého finančního rámce. Takže veškerými změnami se budou zabývat jiné procedury. Chtěla bych také ještě poznamenat, že program Justice, tak jak ho navrhuje generální ředitelství pro spravedlnost, počítá s jakousi komplementaritou, zejména pokud jde o práva práva obětí v trestním řízení. A poslední připomínka se týká načasování procedury. Velice rádi bychom zdůraznili, že plánování schválení by mělo být co nejrychlejší, protože nové programy eh, by měly být co nejrychleji spuštěny a by mohla být zahájena jejich činnost. Takže bychom eh, velice ocenili, kdyby parlament postupoval rychle. Děkuji. Nyní můžeme dát závěrečné slovo paní Bastos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice eh, děkuji všem kolegům za připomínky, děkuji Silvii Kosta, že navázala na to, na čem už jsme se shodli. A co se týká eh, všech politických skupin, a to je sice program DAFNE. Možná, že když bude program DAFNE opravdu zastaven, bylo by dobré, kdyby komise zachovala alespoň tu značku DAFNE. Ta, do, do této značky už směřovalo hodně investic a hodně úsilí a tato značka by se neměla nechat jen tak zaniknout, měla by být začleněna do širšího pohledu na práva, rovnost a občanství nápad eh, ponechat Dafne jakožto podtitul je, poměr, je velice dobrý a odráží obavy, které lidé měli ohledně eh, průchodnosti dalšího pokračování programu DAFNE, který fungoval od 90. let. Je to rozhodně záležitost, kterou budeme tvrdě prosazovat a doufáme, že pozměňovací návrhy se tím také budou zabývat, které budou případně podány. Pokud jde o financování, eh, komise eh, uspokojila naše cíle. My bychom neradi, aby financování eh, bylo menší než v minulém programovacím období. Samozřejmě musíme také zohlednit, co se děje v různých členských státech a na základě tohoto pozadí si myslím, že rozpočtová linie by mohla být dokonce i navýšena. To je záležitost celského rozumu. Když procházíte sociální a ekonomickou krizí, jako je ta, kterou právě zažíváme, tak co se stane? Lidé čelí většímu fyzické, lidé se uchylují k fyzickému i psychickému násilí, k, ke zranitelným skupinám, jako jsou ženy a děti. To je v současné krizi vzrůstající jev a my tedy eh, musíme si vykasat rukávy a potírat tyto sociální a ekonomické jevy. Měli bychom tedy eh, dělat mnohem více v oblasti prevence což je jeden z cílů tohoto programu. Tento program by se mohl užitečně překrývat s programem Justice. Nestrácejme ze zřetele navýše, toto navýšení rozpočtu. Já velice dychtivě očekávám pozměňovací návrhy svých kolegů. Děkuji. Oznámím nyní, že lhuta pro podání pozměňovacích návrhů k stanovisku paní Bastos je 17. červen ve 12 hodin. Další diskuze o návrzích proběhne 3. září a výbor bude hlasovat 19. až 20. září. Tímto můžeme opustit eh, tento bod pořadu jednání a přejdeme k bodu 16, který se týká eh, prevence věkově podmíněných eh, nemocí u žen. A aby tu nedošlo k nějakému nedorozumění, tak eh, te, ještě nebylo přeloženo do všech jazyků, ale zatím existuje pouze v angličtině, francouzštině a italštině, ale co nejdříve to bude možné, bude přeloženo do všech eh, jazyků, kdybyste se náhodou divili, že ho nemáte ve svých dokumentech. Nejprve eh, bych tedy poprosil zpravodajku paní Angelili, aby promluvila. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Především chci kolegy ujistit o tom, že velice brzy budeme mít k dispozici všechny jazykové verze. A také vás chci ujistit o tom, že pozměňovací nebo lhuta pro pozměňovací návrhy bude v září. To znamená, že budete mít spoustu času, abyste si ten text mohli projít a případně ho poupravit pokud to budete považovat za vhodné. Cíl této zprávy je následující. Chceme se zaměřit na prevenci chorob žen, které souvisejí s věkem, v souvislosti s Evropským rokem aktivního stárnutí a solidarity mezi generacemi. máme tedy mít Evropský rok aktivního stárnutí a já to vidím tak, že v průběhu tohoto roku je důležité, abychom zvlášť velkou pozornost věnovali ženám. Proč? Když se podíváme na statistiky, v Evropě je 87 milionů žen ve věku nad 55 let, nebo pardon, občanů. A z toho je přes 50 milionů žen. To znamená, že většina obyvatel nad 55 let jsou ženy. Co to znamená? Znamená to, že ženy déle žijí. Ze všech statistik vypovídá, že ta léta navíc, po která ženy žijí, jsou většinou v dosti negativním stavu, špatném stavu, protože že nám víc hrozí chudoba z nejrůznějších důvodů. Možná nepracovali celý život, částečně vzhledem k tomu, že nezaměstnanost postihuje ženy více než muže, protože ženy většinou vykonávají takové ty typické práce, které se s nimi spojí, dostávají méně zaplaceno, platí méně do mm, penzijních fondů a proto i právě ženám více hrozí chudoba. Také jim více hrozí osamění a sociální vyloučení. Spousta žen žije sama, když se stárnou. Kromě toho v těch letech kdy ženy žijí déle, často podléhají závažným chorobám, například Alzheimerově chorobě a neurodegenerativním chorobám. Tyto ženy postihují mnohem více ženy než muže. Jsou to opravdu závažná onemocnění, která člověka ochromí. Kromě toho je celá řada chorob, které postihují zvlášť ženy, především ženy, třeba jsou to kardiovaskulární choroby, nebo na, na rozdíl od kardiovaskulárních chorob, které jsou považovány spíš za choroby mužů. Je pravda, že muži spíš trpí kardiovaskulárními chorobami, ale jen do určitého věku. věme tomu po 45 nebo 50, že nám tyto choroby hrozí při nejmenším stejně jako mužům. I další, takzvaně typicky mužské choroby, jako jsou třeba svalové problémy. Znamená to, že potřebujeme nějakou strategii pro prevenci, která bude ušitá na míru právě tomuto pohlaví. A já vás mohu ujistit o tom, že farmacologický výzkum se dělává na mužích. A to je prostě špatně. protože kardiovaskulární potíže mají ženy v jiné podobě než muži. Symptomy jsou například jiné. Takže pokud jde o lékařské experimenty, které se provádí pouze na mužích, vědci nepracují na těchto chorobách, kterými trpí i ženy. Na závěr bych řekla, že jste jistě četli můj návrh. Velice ráda zapracuji samozřejmě vaše příspěvky. A zdůraznila bych, že jde o to, aby se zapojili i národní a místní orgány pokud jde o prevenci. Prevence v podstatě znamená poskytování informací, lepší informovanost, podrobnější informace, informace, které se lépe rozšiřují, aby se ženám pomohlo, protože žijí déle. Je třeba pomoct jim, aby také žili lépe. Letošní rok jako rok aktivního stárnutí by měl být rokem, který se zaměří na tyto problémy, na ty problémy, o kterých jsem mluvila. Členské státy samozřejmě musí pracovat ruku v ruce s komisí, musí pracovat na strategiích, na programech, musí poskytovat informace a musí poskytovat pomoc. Děkuji a nyní otevírám diskuzi. Prosím. Thank you. Děkuji, mnohokrát děkuji. Vzhledem k tomu, že letošní rok byl vyhlášen rokem aktivního stárnutí a vzhledem k významu této zprávy, je důležité věnovat větší pozornost a více se zaměřit na úkoly, které souvisejí s chorobami spojenými s určitým věkem žen, když eh, se dívám na tu zprávu, stá se, že je objektivní, z obsahového hlediska je výborná, ale rozhodně bychom ji měli dál vylepšit. Například musíme věnovat větší pozornost starším ženám, které žijí sami. Já tu zprávu nemám ve svém jazyce. Teprve včera večer jsem dostala italštinu a teprve dnes angličtinu. Zatím jsem ještě nepřešetla celou zprávu, nicméně chci zpravodajce poděkovat za dobrou práci. Děkuji. Děkuji. Nyní dáme slovo paní Paliadeli. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat naší kolegyni Angelili za její iniciativu na no, příležitosti Evropského roku pro aktivní stárnutí. Se věnovala otázce velice důležité, otázce nemocí žen spojených eh, s věkem a také způsobu, jakým, jakým jsou nemoci léčeny. Tato iniciativa v rámci roku pro aktivní stárnutí ukazuje, že je třeba brát v úvahu pozměňovací návrhy, které eh, tady vidím, ale které se nutně netýkají pouze věku, výlučně věku. Jsou to prostě nemoci, jejímiž oběťmi se stávají ženy. Například eh, jsou eh, informace Mezinárodního institutu pro výzkum rakoviny, že je mamografie velice důležitá pro zjištění rakoviny prsu. Ale musíme hovořit také o PAP testu eh, pro zjištění eh, rakoviny hrdla mm, děložního čípku, což je samozřejmě také rakovina výlučně ženská. Eh, netýká se to pouze starších žen, ale veškeré ženské populace, všech věkových kategorií. Proto si myslím, že nezávisle na tom, že Zpráva se týká eh, starších žen. Nemůžeme zapomenout také na návrhy, které jsou důležité pro budoucí zdravotní stav žen. Tedy znamená, když se zjiští, zjistí nemoc v nižším věku, znamená to pak lepší zdravotní stav v hor, ve vyšším věku. Také otázka hormonů a jejich vlivu na život žen v určitém období například eh, na začátku působení hormonů a pak eh, na, eh, při skončení tohoto období. Hormonální analýza žen může umožnit předcházet nemocem, jako je například cukrovka. Může to mít také dopad pak zase na zdravotní stav ženy ve vyšším věku. Chtěla bych vědět, a ráda bych znala stanovisko zpravodajky. Chtěla bych vědět, zda je možné požádat komisi, aby rozšířila výzkum a mm, prováděla i studie, které se netýkají pouze určitého věkového období v životě ženy. Studie, které umožní ženám náležitě se informovat a umožní lékařům se specializovat aby mohli diagnostikovat eh, choroby především ženské. Eh, choroby, které eh, se týkají žen a stýkají se všech možných období věku, nejen po pokročilého věku. Je zajímavé zjistit, že pro diagnózu některých patologií není konkrétní věk, například eh, eh, nemoc myokardu. Není mnoho lékařů, kteří eh, mohou zjistit různé projevy této patologie u žen. <clears throat> Dochází také ke směšování těchto příznaků s příznaky u mužů. Myslím, že bychom měli pokročit před a přemýšlet o této otázce myslím, že tím či oním způsobem gerontologie je oblastí, která není dostatečně v Evropě známá. A měla by eh, získat větší zájem univerzit, fakultních nemocnic, eh, lékařských středisek, aby gerontologie byla náležitěji rozvinutá. Netýká se to samozřejmě pouze žen. Gerontologie je eh, oblast, která by měla opravdu hodně zajímat Evropu u příležitosti tohoto roku aktivního stárnutí. A to konkrétněji s přihlednutím k nemocem žen. Máme čas vést eh, diskusy u eh, tohoto tématu a předložit pozměňovací návrhy k tomuto tématu. Já myslím, že je to velmi důležitá zpráva i vzhledem k roku aktivního stárnutí, ale také jakožto materii k přemýšlení o přesnější specializaci univerzitních nemocnic a eh, středisek. Děkuji zpravodajce. Děkuji a slovo má paní Klevety, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám dva návrhy. Samozřejmě na úvod bych měla říci, že je to velice důležité téma a že se pokusím předložit pozměňovací návrhy. A mám dva konkrétně návrhy. Myslím, že nesmíme zapomínat na ženy, které žijí na venkovském prostředí to jsou ještě komplikovanější problémy než problémy starších žen obecně. Například v naší zemi, tedy Rumunsku, máme opravdu problém s mm, lékaři, kteří raději odchází pracovat do zahraničí v některých našich venkovských oblastech jsou nemocnice, které musely být zavřeny. A je velice málo specialistů Prost starší ženy ve venkovském období jsou zdravotní problémy ještě závažnější. A druhá poznámka. Chci navrhnout, aby členské státy a komise stimulovaly nevládní organizace k tomu, aby vedli kampaně, neboť jsou opravdu velmi vážné problémy, když se hovoří o programech pro eh, osvětové působení mezi ženami v nemocnicích, mezi lékaři. no, to je velmi dobré, ale krize vede k tomu, že je jen velmi málo peněz na takové programy eh, z financí národních vlád. Jsou nevládní organizace, které by mohly právě provádět různé kampaně, pro, například pro včasné eh, diagnostikování různých problémů. Myslím, že by bylo užitečné takto postupovat, podpořit ty dobrovolníky, povzbudit je, aby prováděli takové věci v tak důležité oblasti. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi paní Dela Mata. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji za zprávu. Je to velmi zajímavé. I když jsme měli málo času na přípravu nějakých reakcí. Především máme radost z toho, že zpráva odpovídá tomu, čím se teď zabývá Evropská komise. Možná o tom víte. Snažíme se věnovat chronickým chorobám v návaznosti na závěry rady z prosince 2010. A samozřejmě v tom procesu těchto úvah se nebudou řešit chronické choroby z hlediska konkrétních pohlaví. Snažíme se najít společné přístupy k řešení takovýchto chorob. Vy jste některé z těch chorob změnili ve vaší zprávě. Je tam třeba rakovina, kardiovaskulární choroby, choroby diabetes a další. My se domníváme, že je zjevné, že některé choroby postihují různým způsobem muže a různým způsobem ženy a že ne všichni zdravotníci jsou si toho vždy vědomi. Budeme na tom pracovat. Myslíme si, že to skvělá příležitost jak pracovat na otázce chronických chorob. Ne konkrétně z hlediska určitých pohlaví, ale eh, i z hlediska těch jednotlivých učujících faktorů. A další proces je strategie rovnosti mužů a žen. Tady máme také konkrétní odkaz v té části, která se týká zdraví. Máme tady odkaz na pohlaví a konkrétní rozdíly z hlediska zdraví. A jedním z těchto bodů je také seminář, osvětové semináře, které by měly dělat členské státy o rozdílech, které ovlivní muže a ženy. Už jeden takový seminář proběhl a myslíme si, že je to důležité. Protože, jak jsem říkala, ne všichni, kdo mají na starosti otázky zdraví, jsou si vědomi rozdílu mezi muži a ženami z hlediska vývoje nějaké choroby. A nemluvím jenom o počty osob, které nějaká choroba postihuje, ale mluvím také o symptomech, jak se projevují, jak člověka ovlivňují. Ano, to, co jste říkali o farmaceutickém průmyslu, je pravda. Oni nebojují proti chorobám stejně, pokud je o muže nebo o ženy. Tato zpráva zmiňuje několik věcí, mimo jiné i tabák. My teď vedeme kampaň proti nadměrnému kouření, která se zaměřuje na mladé ženy – nejenom na starší osoby, jak říkal další z europoslanců. Uvádíte také sběr údajů. My teď pracujeme s Eurostatem na vylepšení sběru údajů podle pohlaví. Teď máme 18 ukazatelů, pro které se běžně sbírají údaje a musíme vylepšit kvalitu v členských státech. A pracujeme také s dalšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají sběrem údajů, jako je třeba OECD a VTO, abychom se vyhnuli duplikaci a abychom vylepšili kvalitu. Cílem je sbírat stejné údaje, mít údaje k dispozici rychleji než teď, protože víme, že některé údaje o úmrtnosti jsou teď z roku 2008 nebo 2009 a to možná nestačí. Potřebujeme ty údaje rychleji. A potřebujeme také rychleji údaje o úmrtnosti, protože pokud pracujeme na prevenci, musíme vědět, jaká je situace. Potřebujeme údaje o hustotě výskytu chorob. Takže myslím, že můžeme spolupracovat, protože my v podstatě tyto věci teďka taky děláme, takže mnohokrát děkujeme za zprávu a počkáme si na konečnou podobu a samozřejmě všemožně vám pomůžeme. Děkuji. Jo, ok, já... Děkuji a omlouvám se, že jsem přehlédl paní Kosta, která taky chce něco říci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velmi spokojená s touto zprávou. A děkuji zpravodajce. Je jen správné, že parlament se na tyto věci zaměří a vydá doporučení. A v letošním roce toto téma skutečně vystupuje do popředí. Já v zásadě souhlasím s tím, co už bylo řečeno, ale za prvé, Výzkumný program Horizon, o kterém se také mluvilo a na který správně upozornila komise, to je příklad pozitivního opatření, v naší zemi v Itálii se Národní farmacologický výbor zabývá konkrétním výzkumem na ženách. Potřebujeme statistiky. Je to symbolický krok, ale velice často lidé nedosáhnou úplného účinku farmaceutik a samozřejmě je tady také ta otázka dalšího života žen. Rozhodně je potřeba věnovat se víc výzkumu. Probíhá tolik preventivních kampaní, jak v naší zemi, tak jinde, ale ženy se mění, zvlášť nová pokolení. Dochází k tomu celé řetě zemí, ženy víc trpí důsledky kouření a alkoholu. V Itálii kouří víc žen než jinde v Evropě. V posledních deseti letech stoupá konzumace alkoholu mezi ženami. Často se to zanedbává jak národní, tak na evropské úrovni. Musíme se zabývat tím, jak to vysvětlit novým generacím. To jsme opravdu trošku zanedbali. Jak lidé stárnou, to, co udělali v mládí, se jim může začít nevyplácet. A co třeba deprese? Ve zprávě je odkaz na léky, které berou starší ženy proti depresi. Ale tady už se udělalo něco důležitého, a totiž určité kulturní a vzdělávací příležitosti pro ženy takzvaného prvního, druhého nebo třetího pokolení nebo generace. V Itálii se snažíme nějakým způsobem spojit se ženami, dát jim příležitosti. 65 žen se do toho zapojilo, Evropské statistiky dokazují, že se účastní kulturních programů, kulturních akcí a to má kladný dopad na psychické i fyzické zdraví. A jsou tady i další opatření, například pomoc, která se poskytuje doma a ne v nemocnicích. A také využití tzv. telemedicíny, aby se zjistilo, v jaké situaci žijí lidé doma nebo odloučených oblastech, na venkově a podobně. Samozřejmě ženy jsou často pečovatelkami, i když mají sami problémy. Starší ženy se často starají o tu předchozí generaci, takže možná, že tomu bychom také mohli věnovat pozornost. Jak říkám, starší ženy mají často chatrné zdraví, ale stejně se musí starat, dejme tomu, o manžela nebo o někoho jiného v rodině někoho jiného, kdo je nemocný. Takže možná bychom se mohli zaměřit na starší ženy jako pečovatelky. Pečovatelky těch, kdo jsou na ně závislí. To je tedy ta specifická situace starší žen, které se starají o někoho dalšího. Takže, pane předsedo, vy jste muž, nicméně jistě tyto věci také dobře znáte. Mužům někdy vadí, že ženy žijí delší dobu. Nicméně já to vidím tak, že když se zaměříme na medicínu zaměřenou na jednotlivá pohlaví, pak eh, můžeme žít déle. Často se zmiňuje, že je nutné vidět jaké mají lidé pracovní vytížení jako člověk, nebo, nebo jako muž, nebo jako žena. To se také odráží ve statistikách. Děkuji a já bych nakonec jenom zdůraznil to, co jste říkali, že je tu mnoho mužů, kteří zesměšňují tuto oblast, dělají si z ní legraci a tak dále a nejsou ochotní disk- k diskuzi tedy zapotřebí je nejen vzdělávání žen, ale i vzdělávání mužů. Závěrečné slovo dám eh, paní Angelili jakožto zpravodajce. Prosím, eh, můžete odpovědět na otázky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, Evropské komisi, která v úzké návaznosti pracuje s Eurostatem a snaží se schromáždit údaje, které by byly aktuální a přitom užitečné. Eurostat i komise žádají členské státy, aby vyvinuli určité eh, úsilí a poskytli aktuální a přesné údaje. Děkuji všem kolegům, kteří hovořili a chtěla bych vás ujistit, že jednotlivé jazykové verze budou velmi brzy k dispozici a budete mít možnost přečíst si text ve vlastním jazyce a budete mít i dost času na důkladné prostudování textu. Já chci říci, že souhlasím se vším, co tady v diskusi zaznělo. Souhlasím se všemi poznámkami. ať už je to priorita, kterou je třeba dát prevenci během celého života. Prevence e, musí začít již v dětství. Jde o to vychovat děti a mladé k náležitému uplatnění prevence, ke zdravému životnímu stylu to samozřejmě také prochází dobrým, dobrou výchovou z hlediska zdravého stravování, eh, k boji eh, proti eh, zneužívání tabáku, kouření, nezdravému stravování, které vede k obezitě. Čili to všechno je důležité, abychom dospěli do, do toho vyššího věku v dobrém zdraví. Pak jsou tady také neurovegetativní eh, choroby mm, týkající se mozku. V některých případech jde o degenerativní choroby, eh, které možná mají různé kořeny. Já souhlasím s tím, že je třeba věnovat obzvláštní pozornost ženám eh, na venkově. Ty jsou izolovanější, mají větší problémy s přístupem k informacím i k různým službám. Protože hovoříme zrovna o informacích, Chci říci, že v období krize se eh, vynakládají menší prostředky, jak na prevenci, tak na informovanost. Mnozí si myslí, že informace, informovanost, to je něco navíc, to není prioritní. Já bych chtěla uvést příklad osobní. Vzdělané ženy, které sledují aktuality v mezinárodním měřítku, třeba já mám přístup k velmi bohatým zdrojům informací a přesto i já sama jsem byla obětí nesprávných informací, například prevence týkající se menopauzy. Je tady celá řada Eh, předsudků. Menopauza je považována za chorobu. To je přechod z dobrého eh, zdravotního stavu spojeného s plodností eh, k stavu stáří v tom negativním slova smyslu. Protože to znamená vlastně konec plodnosti. je to vlastně takový přechod do jakési sekundární fáze v životě ženy. To je věc, kterou mě naznačovali i různí psychologové. Je tady také otázka Eh, plastické chirurgie. Řada žen eh, zneužívá, nadužívá plastické chirurgie, chtějí se zachovat co nejdále mládí, usilují o to přiblížit se nějakému ideálu krásy. A mm, žena, která má nějaké pozitivní podněty, které jí, eh, kterých se jí dostane v tomto období přechodu, například kulturní aktivity, společenské aktivity. To všechno je velice pozitivní. A můžeme si také představit i určité vzdělávací aktivity. E, informace Eurobarometru umožnily ukázat, že lidé, kterým bylo 75 let, se chtěli mít možnost užít svůj, e, svou penzi, svůj důchodový věk chtějí být stále ještě užiteční ve společnosti. Jak řekla Silvia, je to důležité, protože tyto osoby mohou dělat i více, než jen nabídnout neodměňovanou službu v domácnosti či ošetřovatelskou služby. Aniž bychom samozřejmě chtěli přehánět, někdy je to opravdu velice náročné. Někdy je to až na hranici eh, vykořišťování v rámci roviny. To vůbec není pozitivní. Takže já děkuji všem kolegům kteří tady přispěli do diskuse a děkuji za návrhy, které obohatí text. Toto je teprve nástěn. Děkuji, oznámím nyní časový harmonogram této zprávy. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 10. září, tak jak paní Angelili už řekla. Výbor bude hlasovat 10. října a na plenárním zasedání v prosinci. Tímto tedy můžeme uzavřít tento bod a přesuneme se k bodu 17, což je schůze koordinátorů, která se bude konat hned po skončení této schůze a než skončím, tak bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych poděkoval všem poslancům za jejich angažovanost a zájem, který vždycky dávají najevo. Myslím si, že je privilegium být, privi, být předsedou zrovna tohoto výboru plného aktivních a angažovaných poslanců. Rád bych také poděkoval eh, sekretariátu a asistentům, kteří odvádějí skvělou práci a v neposlední řadě také tlumočníkům, kteří přispívají k naší komunikaci. Je úžasné, že tady mohu mluvit švédsky. A než skončíme, tak bych ještě chtěl dát slovo paní Ovi. Já mám ještě otázku, já jsem správně neslyšela. Do 10. září se podávají pozměňovací návrhy? Ano, výborně. Já tedy doufám, že cítíte stejně velkou touhu po prázdninách jako já, takže všem přeji nádherné léto a příští zasedání bude 3. září od 15.00 do 18.30. Tímto končím dnešní schůzi. Naschledanou.